Eh, jestli se nemýlím. Od deseti den, já, já jsem myslel, že to bude od devět, od devíti ne, tak opravdu od devíti. Čili od devíti do jedné a potom od tří do čtyř. Program bude zveřejněn na internetu. Eh, vážení paní poslanci, paní komisařko, děkuji a tím končím tuto